Colleagues, may I have your attention, please? Vážené kolegyně, vážení kolegové, poprosím vás, abyste mi věnovali pozornost. Poprosím vás, abyste mohli všichni zaujmout svá místa a abyste mi věnovali pozornost. Děkuji. Eh, chtěl bych nejprve říci členům výboru ECON, eh, že se jmenuje Claude Morales, jsem předsedou výboru LIBE, pan Simon je místo předsedou výboru ECON a navrhl, abych eh, to hlasování uvedl já. Nejprve bych chtěl e, ověřit, zda všichni mají své hlasovací karty, protože budeme hlasovat. Pokud snad někdo nemá hlasovací kartu, může se přihlásit. Vypadá to, že všichni mají hlasovací karty. Ještě předtím, než přistoupíme k hlasování, tak e, si provedeme zkušební hlasování, protože mi to tak e, ještě radí sekretariát. Takže vás poprosím, abyste všichni vložili hlasovací karty do hlasovacího zařízení. Zahajuji zkušební hlasování. Hlasujte, eh, je to jedno, zda pro, proti nebo zda se zdržíte. Je to zkušební hlasování. Hlasujte, prosím, jakkoliv. Stále probíhá hlasování. Nyní končím hlasování. Prosím, končete hlasování 59 pro 3 proti, 16 se zdrželo a návrh byl tedy schválen, tento zkušený děkuji, takže se ukázalo, že to všechno funguje. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi ještě citovat eh, pravidlo 73 bod 5, který se týká těchto dvou návrhů, které máme před sebou. Toto pravidlo říká, že pokud jednání vedou ke kompromisu, tak eh, odpovědný výbor musí být bezodkladně informován a tento dohodnutý text musí být předložený e, k projednání parlamentu. Pokud bude schválen, tak e, je to tedy nutno předložit to e, parlamentu k projednání. Takže dnes budeme hlasovat o obou textech. Nejprve je to text pana Kanence a, pana, a paní Sargentiny. Chtěl bych nejprve vyzvat zpravodaje, Eh, zpravodaje a zpravodajku. Zda se ještě chtějí vyjádřit, pokud nechtějí už promluvit, můžeme rovnou přistoupit k hlasování. Paní z nechtěla chtěla byste ještě něco stručně říci? Eh, ano, eh, děkuji, budu stručná. Ještě jednou si říci, že dopoledne ve výboru Libe jsem vlastně zapomněla říci to nejdůležitější, to znamená, chtěl bych poděkovat všem stínovým zpravodajům a také panu spolu zpravodaji panu Karenče. Také bych chtěla poděkovat všem pracovníkům obou sekretariátů, kteří nám byli nápomocni. Když se podívám, tak to vlastně trvalo dva roky, než se to vlastně všechno dostalo do této fáze um, ehm, kde tedy chceme bojovat proti praní peněz. Myslím si, že opravdu ten návrh na veřejný rejstřík skutečně zlepšil ten původní návrh a bude to tedy opravdu um, bojovat nejenom Eh, proti praní peněz a financování terorismu, ale také to bude bojovat proti daňovým podvodům a vyhýbání se daně. Takže velice oceňuji práci všech. Děkuji, říká pan předseda, pan Karenč. Chcete také něco říci? Ano, děkuji. Já vím, že Eh, každý se rád poslouchá, když má projev, takže já chci říct, že to byla opravdu eh, zapeklitá věc, bylo to opravdu obtížné. Nejprve byla ta spolupráce našich obou výborů dost eh, obtížná, ale postupně se to všechno tříbilo a myslím si, že pokud bychom měli ještě další půl rok, tak bychom už vlastně fungovali naprosto hladce. Takže bych chtěl poděkovat všem kolegům. Ehm, vyžadovalo si to pět trialogů a ty parlamenty, pardon, ty problémy neplynuly z Evropského parlamentu, my jsme byli poměrně jednotní, ale problémy se objevily na radě. Takže bych chtěl, chtěl poděkovat italskému předsednictví za poměrně velké úsilí, které vyvinuli k tomu, abychom nalezli tento kompromis který je vyvážený, který za, za je vyvážený vlastně eh, a jsou, jsou tam všechny přání, která chtěli oba zákonodárci dosáhnout. Děkuji, říká předseda. Já si myslím, že vám mohu jménem obou výborů pogratulovat a poděkovat za obtížnou práci, kterou jste odvedli při přípravě zprávy i na trialozích. Ještě zde je procesní námitka. Děkuji, pane předsedo. Mohl byste prosím ještě vysvětlit, jak budeme postupovat při hlasování? Potřebujeme dosáhnout většiny v každém výboru, anebo bude ta společná většina postačovat? Je to společná schůze, takže nám stačí společná většina, říká pan předseda. Takže teď přistoupíme k hlasování. Bude to jmenovité hlasování samozřejmě, máte všichni hlasovací karty. Čili je zapotřebí 45 hlasů. Budeme hlasovat jmenovitě, většina bude 45 hlasů. Je to společná většina. Pokud máte ještě někdo nějaké dotazy, není tomu tak. Myslím si, že to opravdu bude dost těsné, takže zahajujeme hlasování. Zahajuji hlasování. Týká se to předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu, zpravodajové pan Karenč a paní Sarčentýny. 87 pro, 2 proti, jeden se zdržel, čili toto je schváleno. Um, <clears throat> milí kolegové, nyní se dostáváme k druhému hlasování. Je to zpráva pana Simona Petra Simona a pana Timothy Kirkhopa. Chtěla se tak, také dávám slovo mm, zpravodajům. Ano, co se týče nařízení informací o převodu peněžních prostředků, tak toto bylo trošku méně kontroverzní, kontroverznější než ta směrnice proti praní peněz. Bylo to opravdu tak málo kontroverzní, že jsme se mohli soustředit na uh, informace, na vlastně ty, na ty přenosy informací o údajích. To se vlastně všechno do, do, dostalo až na trialogy a byli jsme velice spokojeni s výsledkem. Uh, zejména s tím, že, že eh, ta ochrana údajů získala takovou eh, důležitost, jakou jsme žádali. Děkuji, říká pan předseda, není pan Kirkhorp. Ano, já bych chtěl souhlasit s, tou, s tímto komentářem a chtěl bych také ještě poděkovat všem, kteří se zapojili do toho procesu. Děkuji, říká pan předseda a oběma vám gratuluji. Nyní zahajujeme druhé hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 83 hlasů pro, 4 proti, 3 se zdrželi. Tento návrh je schválen. Gratuluji. Tyto texty se, oba tyto texty budou nyní předloženy na plenárním zasedání. Říká pan předseda, děkuji, to je vše.